Vážení kolegové a kolegyně, já navrhuji, abychom pokračovali eh, v našem pořadu jednání. Od eh, Evropské strany lidové, křesťanských demokratů a eh, skupiny zelených Evropské aliance svobodných jsem obdržel následující nominace. Pokud jde o výbor eh, pro eh, lidská práva a eh, rovnost pohlaví paní Konstanc Le a pro společný parlamentní výbor EU Chorvatsko paní Marie Cornelissen by měla nahradit paní Heide Riele. Máte k tomu někdo nějaké postřehy? Nevidím žádné poznámky a tímto jsou tato jmenování ratifikována. Pardon, technická poznámka? Vzhledem k tomu, eh, že japonské zemětřesení a utrpení v Japonsku eh, eh, jsou poměrně nedávnými událostmi, nebylo by vhodné, abychom připomněli to utrpení v demokratické země Japonsko a náš soucit tím, že dodržíme minutu ticha. Já vás poprosím o pozornost, dámy a pánové minulý týden. Proběhlo jednání všech eh, poslanců